premiéra Alexandra Vondru, aby se ujala slova. Prosím, pane ministerský předsedo, máte slovo. Yes, good evening. Uh, Mr. Chairman. Dobrý večer, dámy a pánové. Já doufám, že vás pobavím uh, v tuto pozdní hodinu několika poznámkami o africkém rohu. Pochopitelně africký roh je velice komplikovaný ne místo, kde je obrovské napětí. Napětí, které má obrovský dopad také na Evropskou uniu. unii. Evropská unie sleduje vývoj v této části světa, to znamená v africkém rohu. Vím, že Evropský parlament také sleduje vývoj v této oblasti. Návštěva vaší delegace, která se uskutečnila v Eritreji a Etiopii, a také v Džibuti koncem loňského roku. Tato návštěva byla velice důležitá. Také jsem eh, si prostudoval návrhy usnesení o africkém rohu, které byly připraveny, eh, který byl připraven v rámci této návštěvě. Evropská unie se stále více angažuje v této oblasti. Jménem předsednictví bych chtěl přivítat Eh, angažovanost eh, Evropského parlamentu při řešení problému této oblasti. Zdrojů napětí v této oblasti je celá řada. Podrobně se o nich zmíním později. Přesto je třeba říci, že z pozice předsednictví tato nebezpečí a tato napětí často jsou spojena právě s tímto regionem. A proto také se zabýváme těmito propojeními na úrovni regionu. Jaké jsou, jaká jsou tato propojení? Propojení mezi těmito právě probíhajícími konflikty. Za prvé je to konflikt mezi Etiopií a Eritreou, který můžeme považovat za jeden z hlavních důvodů nestability v celém tomto regionu. To se odráží e, následujícím způsobem. Co se týče podpory těm válečným frakcím v Somálsku, je to destabilizace eh, ve všech dalších eh, zemích, o kterých jsem se zmínil. V, e- v Etiopii eh, to platí zvláště. Také se to projevuje obnovou mírových snah v Sudánu Eritrea vystoupila z, z mezivládní organizace pro rozvoj nakonec i konflikt v Somálsku způsobil, jednu z nejhorších humanitárních situací, jejichž jsme svědky v současném světě. Dále eh, pirátstvím v této oblasti je dalším důsledkem tohoto konfliktu. Další významný zdroj je Ehm, boj o minerální zdroje, včetně vody. To všechno zvyšuje konflikty v oblastech, ve kterých žijí různé kulturní a etnické skupiny. Tento eh, fenomén taky přispívá k dalšímu ohrožení zásob potravinami, což způsobuje zostření konfliktu a migraci. Existují další vzájemné vztahy, které existují v tomto regionu. Dovolte, abych se o některých zmiznil. Existují zde příhraniční konflikty, jak jsem jich, o nich hovořil. Konflikt mezi Eritreou a Etiopií, Sudánem a Etiopií a Djibouti a Eritreou, což můžeme také považovat za zdroj nestability v celém tomto regionu. Dále bych chtěl také zdůraznit, že zlepšená regionální Eh, spolupráce by mohla přispět ke snížení napětí podél hranic mezi těmito státy. Eh, zabezpečení dodávek potravin je další věc. Toto je věc, kterou, která nám dělá největší obavy. Eh, objevuje se zde pravidelně záplavy, objevují se zde pravidelně sucha, což je další zdroj napětí. To znamená, že mezinárodní spolupráce i v této oblasti by mohla, mezinárodní a tedy myslím tím regionální spolupráce by mohla přispět ke snížení napětí. Další situace, kterou je třeba mít na paměti, je situace v Darfuru a v dalších oblastech afrického rohu. Myslím si, že celá tato otázka musí být řešena, musí být řešena v každé této jednotlivé země a v rámci regionálního kontextu, Eh, způsobem transparentním a spravedlivým. Piráctví bylo původně lokalizováno eh, pouze u somálského pobřeží. Eh, Pirátům šlo o otázku daní, které byly uvaleny na rybolov původně. Tato aktivita se ale významným způsobem rozšířila a v současné době ohrožuje uh, zásobování humanitární pomocí a také námořní bezpečí v Adenském zálivu a nejen tam, i mimo tento záliv. Ohrožuje to bezpečnost lodí, které plují do Keni a do Tanzánie. Existují ještě další eh, propojení, která mají vliv eh, na nejen tento region, ale i na celý svět, což je terorismus a migrace. Jaké akce tedy může Evropská unie dělat, jakým způsobem se my můžeme angažovat. Hlavní politický instrument, který má Rada k dispozici, který mám tu čest zde zastupovat dnes, je politický dialog nejen s jednotlivými zeměmi, ale také se všemi těmito eh, regionu, to znamená Africkou unii, s mezivládní organizací pro rozvoj Spojenými státy, Čínou a také dalšími zeměmi. Politický dialog je vzájemnou, je prvem vzájemné angažovanosti Evropské unie vůči těmto jednotlivým státům. Tento dialog probíhá prostřednictvím eh, misí Evropské unie. Je to důležitý instrument naší rady, protože nám to dává možnost přímého kontaktu s úřady těchto zemí. Dává nám to dále možnost vyslechnout si jejich názor a také jasně vysvětlit naše vnímání této situace a můžeme také hovořit o obavách, které máme spojené s těmito problémy. To se týká hlavně otázek eh, vládnutí a lidských práv. Kromě toho Rada má také k dispozici e, další instrument a sice společnou bezpečnostní a obranou politiku. Od prosince 2008 byl tento instrument použit v boji proti pirátům podél somálského pobřeží. Od prosince 2008 prostřednictvím námořních operací, kterým říkáme EU Atalanta. Používáme také finančních instrumentů, které má k dispozici Evropská komise, jako je Peace Facility a také instrument stability. Já budu velice rád, když paní komisařka Ferro-Waldnerová podrobněji o tom hovoří, pohovoří, protože to je jejich zodpovědnost. Rada společně s Evropskou komisí vždy bude hledat nové způsoby, jak posílit efektivitu evropských akcí. Velice se těším na vaše návrhy a také doporučení pro řešení této situace. Děkuji vám. Děkuji, pane premiére. Nyní bych rád požádal slovo paní komisařku Ferro Waldnerovou, aby zde vystoupila v jménem komise. Děkuji, pane předsedo, děkuji Sašovi, vicepremiérovi, rovněž oslovím vážené parlamentáře. Opravdu, komise už v nedávných pár letech apelovala na Radu Unie, aby se věnovala africkému rohu eh, důkladněji a bohužel dnes musím zde nahradit kolegou Michela, který tady bohužel nemůže být, ale i já se o tuto otázku hluboce zajímám, jednak jako takovou a jednak, protože má přímý vliv na Evropu. Na potřebu mobilizovat například například naše loďstvo, abychom bojovali s piráctvím a to je pouze jeden nedávný příklad. Proto velice silně vítáme iniciativu parlamentní delegace, která navštívila tento region a posléze sepsala svou zprávu i návrh usmesení, které my v principu rovněž podporujeme. Vnitrostátní situace v každé z těchto zemí afrického rodu Nelze tuto situaci správně pochopit v izolaci od regionální dynamiky. Musíme neustále dále vybízet mm, komplexní přístup, který se bude opírat o mezivládní politiku vzájemného bezpečí, abychom navodili stabilitu. Budeme se snažit e, opírat o umluvu z kotonu, abychom se snažili zároveň bojovat o mír a trvalé e, uspořádání. E, budu se nejdříve věnovat o celkové takové situaci nejdříve o Etiopii a Eritreji, pane předsedo. Etiopia eh, zaujímá strategickou eh, pozici jednak z hlediska hospodářství a eh, zeměpisného postavení a my se snažíme ji podporovat tím, že se snažíme ulevit těm nejchudším a už tam registrujeme určitý pokrok. Regionální bezpečnost a mezikomunitní napětí opravdu mají neustále negativní vliv na situaci v zemi, zejména v Ugadinu, kde kde eh, přístup k populaci je stále ještě omezený. Komise bude i nadále pokračovat v monitorování situace v oblasti lidských práv a demokratizačních procesů. Z hlediska okolností eh, všeobecných voleb v roce 2005 se komise bude věnovat úzkému monitorování eh, voleb v roce 2010, zejména v v kontextu nedávno schválené legislativy nevládních organizací a e, nedávnému znovu začení pana Betukana Medexy, opozičního lídra. Situace v Eritreji je částečně ovlivněna patovou situací v hraničním sporu s Etiopií a komise je neustále eh, velice znepokojená vážnosti situace a rovněž zhoršující se hospodářskou situací. Z našeho hlediska zde existuje silný argument pro i neustále pokračující spolupráci pro zlepšení životních podmínek populace. Politický dialog, který jsme navázali nejdříve v roce 2008, je dobrou platformou pro další um, angažované hovory s eritrejskými orgány. A buďme upřímní, my chceme, aby tam docházelo ke konkrétním krokům výsledkem tohoto procesu. Já už jste naznačili v tomto návrhu usnesení, ta virtuální hranice mezi Etiopií a Eritreou um, O té rozhoduje e, Komise pro státní hranice, ale ta nepřispěje ke konečnému řešení problému, pokud e, jí nedoprovází dialog, jehož cílem bude normalizace situace mezi dvěmi zeměmi. Nedávný e, spor mezi Eritreou a Djibouti se musí rovněž nahlížet ve větším kontextu. I zde musíme hledat globální řešení, jednak prostřednictvím lokálních a regionálních aktérů. I to budeme podporovat. A nyní, kdy etiopské jednotky se se Somálska stahují, spolupráce s, Etiop, s Etiopské a Eritreou bude základní, abychom dospěli k úspěchu i v Somálsku v Sudánu. Pane předsedo, tady zcela sdílím vaše stanovisko i analýzu e, europoslanců týkající se Sudánu opravdu rok 2009 bude zcela rozhodující pro budoucnost této země. Neustále násilnosti v Darfuru a další zavádění implementace mírové dohody mezi severem a jihem, takzvané CPA, má potenciál k destabilizaci země a to bude mít vliv na celý region. Proto musíme pokračovat ve velice angažovaném dialogu a vyvíjet nátlak na orgány a vládu v Chartumu, abychom dosáhli lepší spolupráce a pokroku jednak v oblasti eh, toho, co se děje v Darfuru a jednak u CPA. Tyto orgány a eh, vládní eh, složky musí si uvědomit, co musí dodat. V Darfuru se musí už skončit s násilím a s vojenskými operacemi a musí nastolit stabilita Eh, UNAMID se musí rozmístit v předvídané době a sudánské orgány musí se zhostit svých povinností, co se týče ulehčování a usnadňování mezivládním jednotkám eh, mírových a eh, jiných operací, jež budou pomáhat obyvatelstvu. Chartum a Sudan si opravdu musí nějakým způsobem vyřešit otázku, jak budou sdílet například zdroje přírodní, politickou nadvládu i jiné otázky. Jinak nevím, jak můžeme e, e, vidět, i volby mohou lehce přerost v další násilnosti. V Somálsku, pane předsedo, mírový proces je v absolutně zásadní fázi. Rezignace prezidenta Jusofa a stažení somálské armády zde navedli nové období nejistoty a rizika, ale zároveň je to nová příležitost pro eh, to, aby byl navozen nový politický proces. Evropská unie se snaží dále angažovat na podporu džibutského procesu, což by mělo vést eh, k inkluzivnějšímu přístupu při volbách nového prezidenta a vlády národní jednoty a rozšířeného parlamentu. Opravdu pro džibutský proces neexistuje plán B bez mezinárodní a regionální podpory, která se snaží vytvořit příznivé podmínky pro tento nový proces, tato smlouva má malou šanci uspět. A co se týče bezpečnosti, komise neustále se snaží i dále podporovat zdravé řízení bezpečnostního sektoru. Ať už je to mezinárodní jednotka jakéhokoliv rázu, ať už Spojené národy tam vyšlo nějakou stabilizační misi nebo na miso, nebo bezpečnostní jednotky, musíme se soustředit na podporu implementace džibotské dohody. Komise pozitivně reagovala na požadavek o další finanční prostředky, které podpoří AMISO. A nakonec, pane předsede, eh, celkově o africkém rohu. Já velice oceňuji podporu parlamentu iniciativám komise týkajícím se této oblasti. To se vše opírá o strategii vůči africkému rohu z roku 2006, která se opírala o přesvědčení, že to, co se v tom regionu děje, tento chaos a zmatek se může vyřešit pouze nadregionálně. A tady potřebujeme zvláštního vyslance pro africký roh. My už se snažíme navazovat s IGADem například dobré pracovní eh, vztahy, které eh, reprezentují iniciativu týkající afrického lidského rodu a které už mají určité koncepce pro implementaci. Budeme mít společnou schůzku expertů pro vodu, e, dopravu a jiné lokální otázky, kde můžeme nále výsledky prezentovat konferenci donorů v nejbližší budoucnosti. Účast Eritrej, která hraje v té regionální dynamice e, klíčovou úlahu, je klíčový pro úspěch celé strategie pro um, africký roh a kontakt komisaře Michela se hlavami států v této oblasti už vedou k určitým dialogu a je to právě eh, stále intenzivněji pěstováno rovněž vůči Eritreji a v ohledu reformy a revitalizace IGADu. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Já vím, že jsem mluvila trochu déle, ale je tam tolik zemí, že pokud chceme říci alespoň pár vět o každé z nich, tak to nemůžeme vyjádřit krátčeji. Děkuji. Ano, na úvod bylo to něco opravdu zvláštního a my tady rádi udělíme nějakou tu výjimku. A nyní zahajuji debatu. Máme různé politické frakce. Tady pan Filip Kačmarek, který bude mluvit jménem EPP. Prosím, máte dvě minuty. Pane předsedo, pane Ehm, komisařko, pane premiére, srdečně děkuji za konstatování Rady a komise eh, ohledně Afrického rohu. Tady překračujeme čistě zeměpisné hranice. Konflikt je vždy problém, který dokáže posílit negativní jedy, jevy, jež k němž dochází v jiných afrických regionech. Já jsem byl účastníkem té parlamentní delegace, o níž tady byla řeč, která nedávno v tom regionu právě byla a sám jsem se přesvědčil, jak je to složité a vzájemně vše provázané, ty problémy problémy, tedy i naše odpověď musí být zcela komplexní. V tom návrhu usnesení se snažíme soustředit na třech zásadních a přitom velice širokých otázkách. Regionální bezpečí, potravinová bezpečnost a otázky týkající demokracie, lidských práv a správní, správného eh, řádu vlády. Já jsem přesvědčen, že dá se toho dosáhnout pouze díky dobré vůli a dialogu mezi místními eh, vůdci a lídry. Politika Evropské unie je sice správná vůči africkému rohu, ale pokud se nepodaří angažovat místní vedoucí složky, tak to nikam nepovede. Některé regiony používají špatnou taktiku. Například nemůžeme přizvat jednoho souseda a zároveň nechtět hovořit se sousedem jiným. Není to logické a v praxi tím zcela znemožňuje podceňujeme jakýkoliv diplomatický úspěch. Političtí lídři se musí smířit se skutečností, že když chceme vládnout, tak musíme e, se zhostit určité odpovědnosti. A to, co my čekáme od vůdců afrického rohu, se neváže s nějakými specifickými evropskými hodnotami. My eh, čekáme od nich, že budou akceptovat alespoň v minimální měru určité univerzální hodnoty, například svoboda a určitá základní lidská práva, to patří každé lidské bytosti. Nic nikde nebude fungovat správně, žádný stát, pokud zavrhne tyto univerzální hodnoty. Tedy pokud je akceptujeme, tak eh, to není gesto vůči Evropské unii, ale je to v jejich vlastním zájmu. I vývojová koncepce může být všelijaká, ale hodnoty ty musí být stálicemi a my chceme, aby byly i pro ně univerzální a aby pro všechny země v africkém rohu byly rovněž univerzální. Děkuji a nyní za socialisty paní Ana Marie Gomes dva a půl minuty. Eh, Rada a komise musí samozřejmě také nést důsledky té skutečnosti, že podle parlamentu země afrického rohu nedodržují své povinnosti podle článku 9 dohody z Kotonu. Demokracie, lidská práva, dobrá vláda, to jsou věci, které nejsou dodržovány. V Etiopii například sídlo eh, africké jednoty Eh, to vše se tam maskuje hezkými slovy, která jsou ale plana. Například 29. prosince paní Birtuka Midexa, předsedkyně strany, byla odsouzena za to, že odmítla veřejně prohlásit, že požádala o amnestii vládu. Jednalo se o její osvobození, ona je ale ve vězení s ostatními lidry opozice od roku 2005. Potom etiopský parlament schválil zákony o charitativních organizacích, které vlastně penalizují, trestají všechny aktivity nezávislých eh, charitativních organizací v Eritreji. Například je tam určité vládní rozhodnutí proti těm, kteří žádají dodržování těch nejzákladnějších lidských práv. Pokud se týká Somálska, tak tam je vlastně nezájem mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, o lid této země. To je skutečně zločinné námořní mise, o které bylo rozhodnuto, která bude prováděna proti pirátům, určitě nebude to správné řešení. Pokud Evropská unie, Spojené státy a Africká unie budou nadále ignorovat ty důsledky těchto pirátských aktů. Nejedná se o, jejich, o to zautočit na ně na moři, ale o diplomatická jednání. Bez toho bychom nemohli vyřešit tyto dramatické konflikty, které ničí Sudán, zejména Darf. Darfur. Krásná slova a krásné sliby mezinárodního společenství musí být následovány akcemi, které vlastně musí být ukončeny potřením této zločinnosti. Například tam bylo potvrzení rozsudku, který vynesl Mezinárodní trestní soud vůči prezidentovi Eritreji. Je potřeba, aby skutečně se v tomto pokračovalo. Děkuji jménem liberálu. Pan Johan van Hecke, máte minutu a půl. Eh, eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Vnitřní a regionální konflikty i nadále ohrožují stabilitu, paralyzují rozvoj tohoto strategicky důležitého regionu. Každá válka, každý konflikt Eh, jenom násobí křehkost eh, tohoto, této oblasti. Je potřeba eh, o těchto věcech hovořit, tak jak o tom hovoří i zpráva delegace Evropského parlamentu. Jde o respektování mezinárodních a národního práva. A co se týče Somálie, Somálska, tam stažení etiopských eh, sil v podstatě vytváří obrovský, obrovské okno příležitosti. Přišla doba míru. Somalský parlament je velice důležitým faktorem pro další posílení eh, důvěry. Dále je naprosto zásadní, aby Evropská unie podpořila obnovu eh, africké, mírových sborů Africké unie kdy uganské a, pokud uganské a burunské e, síly se stáhnou z Mogadišu, tak vznikne další problém. souhlasím s paní komisařkou Frobalnerovou, že skutečně v současné době je teď doba na změnu a měli bychom této možnosti využít. Musíme e, zaplnit to vákum, které tam vzniklo, protože jinak problémy Somálska zůstanou nadále. Děkuji. Děkuji pro zelené a přím QNG Miguel Jurugo Amezaga. Děkuji, pane, pane předsedo. Skutečně africký roh je dneska opravdový problém. Jednak kvůli nestabilitě Sudánu, Somálska, ale také kvůli situaci, která panuje ve třech zemích, které jsme měli příležitost navštívit spolu s kolegou Kačmanem a Hutchinsonem. Eritrea, to byla Eritrea, Džibut, Džibutsko a Etiopie, ty mají, tyto země mají společnou chudobu. A pokud, a normy, eh, pokud jde o dodržování lidských práv, které jsou velice slabé. Etiopská vláda ostatně řekla, že je tam 6 milionů 500 tisíc obyvatel země, které trpí hladem, ale v podstatě je to dvojnásobný počet. Jedná se samozřejmě o obrovskou humanitární krizi, která nahání strach. Stejně tak je tomu se situací lidských práv. Jsou tam političtí vězňové a samozřejmě je potřeba, abychom se zabývali tímto problémem. Ostatně je tam konflikt mezi Eritreou a Etiopií. To je absurdní. Je tam více než 2000 vojáků, kteří jsou, možná 100 000 vojáků, kteří jsou zapojeni do tohoto Eh, boje a já bych chtěl poblahopřát panu Michelovi za jeho intervenci v tomto regionu. Podařilo se mu zahájit politický dialog, který bude samozřejmě potřeba pokračovat. Je potřeba mu za to poblahopřát, ale také musíme obhajovat lidská práva, musíme být skutečně velice pevní vzhledem k postavení této vlády k nevládním organizacím a je pravda, že musíme skutečně dále pokračovat v těchto jednáních. Děkuji. A nyní za sjednocenou levici a zelenou levici. Pan Tobias Flieger, máte jednu minutu. Děkuji. Africký roh je znovu ve středu pozornosti Evropské unie. Od Vánoc víme, že tam eh, Atalanta už se nachází, stejně jako NATO, USA a Rusko a jiné tam však pácháte chybu, že se snažíte vše vojenskými prostředky, vojenskými plavidly řešit. My sice jako Bernard, že se bude nějak řešit, ale to je s desetiletým spožděním. Je to nespravedlivé rozdělování zdrojů a to je důvodem všeho. Například většinu ryb odloví Evropská unie a Somálie eh, Západ podporuje vlastně neexistující vládu v Somálsku. Nyní Etiopie se stáhla ze Somálska a přes 600 eh, tisíc lidí přišlo o život v souvislosti s tímto, jak zacházíme se zemi afrického rohu. Tam si to můžeme příznačně ukázat na Džibotsku. Tam mají různé západoevropské státy sice vojenské základny, ale zároveň jim nevadí autoritářský režim. Lidem se musí pomáhat nikoli pouze vojenskými plavidly, ale například humanitárními humanitární pomocí. Děkuji a pokračujeme v diskusi. Nyní se obracím na pana poslance Karla von Fogau. Máte dvě minuty. Pane eh, předsedo, vážení kolegové, Somálsko to je v podstatě skolabovaný stát se všemi následky, které to za sebou nese a co my tady můžeme dělat. Vy jste výborně to rozvedli a rovněž paní Anna Gomešta to tady zcela jasně řekla. Piráctví je nedílnou součástí tohoto problému, důležitou součástí a proto to, protože piráctví je v podstatě v tom regionu zakotveno. Proto musíme i znovu chránit mořské cesty Evropské unie a musíme jednat i ve vlastním zájmu e, evropských občanů, e, když zasahujeme v této oblasti. Proto e, operace Atalanta byla vytvořena, to je první mořská operace tohoto druhu. Nasazení vede Velká Británie, i rovněž to je novinka a admirál Jones je právě v čele této mise. První úkol je potravinová pomoc a její ochrana zajistit, aby ta potravinová pomoc opravdu došla v Somálsku, dospěla k těm lidem, kteří ji mají obdržet a zároveň válka piráctví příslušnými prostředky. My jsme vedli rozhovory s vedením v Northwoodu, přímo v Británii, těchto jednotek a zjistili jsme, že jim tam kde co chybí, například mm, mm, tanké e, jinak jim chybí helikoptéry, nemají správné druhy letectva, jež mohou spouštět z těchto lodí. A to musí být v zájmu nás všech, aby tato operace byla úspěšná a aby jí bylo poskytnuto vše, co potřebuje. Právě abychom si chránili jednak mořské cesty a zároveň abychom přispěli, i když to bude pravděpodobně pouze malý příspěvek, eh, k vyřešení problému skolabovaného státu, jakým je Somálsko. Děkuji srdečně a nyní se obracím na paní Korina Kretu. Máte minutu a půl.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 informace o jedné z nejnebezpečnějšího regionu světa a také nejchudších. Domnívám se, že africký roh je jednou z nejchudších oblastí světa. Etiopie v posledních letech trpěla suchem. Je to skutečně katastrofa v zemi, kde miliony lidí trpí hladomorem, i když jsou tam, by tam mohly být bohaté sklizně. Je to tradiční oblast na mapě světa, kde jsou problémy s humanitární situací. Bylo to definováno jako genocida a masakr. Několik milionů lidí, čtyři miliony, uprchly z Somálska, z Eritreje a Džibutska. Jsou to nejchudší země a jsou konfrontovány s trvalými problémy, jak jste správně řekla, paní komisařko a kolegové, kteří hovořili přede mnou. Nestabilita v tomto regionu je jednou z příčin problémů. Dále je to Úspěch mírové politiky v tomto regionu je spojen s účastí zemí a také mezivládních organizací pro rozvoj a, Evrop- a africké jednoty. Musíme podporovat tyto země v jejich schopnosti posilovat se a bojovat proti těmto konfliktům. Tyto země potřebují otevřenější dialog, který je ve společném zájmu, o, jako jsou přírodní zdroje, energie, odzbrojování. To může být základem pro dialog. Evropská unie se samozřejmě musí více zapojovat do tohoto dialogu, pokud jde o porušování lidských práv. Dohoda z Kotonu například, která není dodržována lidská práva a demokratická práva je potřeba na to dbát. Pan Schmidt, minuta a půl. Eh, fru Eh, děkuji, pane předsedo. 23. září roku 2001 byl uvězněn Dopitaj Sakar, to byl právě švédsko-eritrejský novinář. Nekonal se žádný soudní proces a o sedm let později stále ještě nebyl ani um, o nic z ničeho obviněn. Eh, byl uvězněn pouze proto, že se snažil podávat zprávy, co by novinář. Já jsem velice rád, že tento návrh usnesení našeho spolupčana zmiňuje a že nám to umožní eh, tlačit na retriu. Tento švédský novinář přece nemůže nadále trávit čas ve vězení, nesmí být pronásledován režimem, jež by Evropská unie podporovala. Tento režim se neustále rozvíjí a on nemůže být jeho obětí. Přišla chvíle, a ve které Evropská unie může začít konat, kde může například dát podmínku pomoci tím, že eh, se už nebudou znásilňovat lidská práva, že kdokoliv kritizuje režim nebo novinář, okamžitě končí ve vězení a i obyčejní lidé trpí hladem a jsou neustále utlačováni. Dnes se parlament apeluje na uvolnění um, z vězení Davida Icaka a jeho spoluvězňů jiných novináři Komise i rada zde musí zcela rozhodně konat a um, jít za tím, co zde napsala. Je nejvyšší čas, aby byly zavedeny sankce za takovéto konání. Nyní paní eh, Eva Britspenson, máte minutu, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako můj kolega ze skupiny ALDE, já bych se chtěla vyslovit na téma eh, osvobození Davida Icaka. Už sedm let je tento švédský občan zadržován, aniž by se konal jakýkoliv soudní proces v zemi, již vládne příšerná diktatura. Já mám velikou radost, že v tomto usnesení o africkém rohu okamžitě apelujeme na eh, to, aby byl osvobozen. My eh, tady mluvíme o tom, že David Icák by měl být okamžitě eh, buď postaven před soud nebo propuštěn On je zadržen a za co? E, co spáchal? On pracoval e, v zájmu demokracie, v zájmu svobody e, slova. Brzy, pokud chceme Eritreji pomáhat, tak musíme se jasně konstatovat, že tam podmínkou je propuštění Davida Icaka a jiných novinářů. Když se mluví o sankcích, tak si myslím, že by se eritrejská aktiva a peněžní prostředky v Evropě měly zmrazit a že by se měla Eritrea postavit před Mezinárodní soud. Švédská vláda sice tvrdí, že se zabývá takzvanou tou tichou, nepatrnou, nenápadnou diplomací, ale po sedmi letech se stále ještě nic nestalo a takže už se musí konat. Pan eh, Charles, dvě minuty. Um, africký Um, roh je v podstatě v oblasti katastrofické. Uh, dochází zde ke korupci, ke špatnému řízení, kromě toho k hladomoru, politické represi a tak dále. Uh, lidská práva jsou zde pošlapávána stále uh, situace je naprosto alarmující a možná, že se bude zhoršovat i dále. Napětí mezi Eritreou a Etiopií mohou dále vzplanout. Somálsko je také ovlivněno eh, konflikty mezi jednotlivými klany a to se zhoršuje teď, když došlo ke stažení se z eh, Eritreje a také v důsledku rezignace prezidenta. Kromě toho další problém je piráctví podél pobřeží eh, Somálska. Eh, eh, někdy eh, někteří navrhují, že by vojenská akce mohla se stát jakýmsi všelekem. Prezident Bill Clinton vyslal své vojenské síly do Somálska, to byla taky katastrofa. Jediný zdroj optimismu je v oblasti Somaliland, což je bývalý protektorát Velké Británie. Po roce 1960 došlo k po krátkém období k tomu, že se zrušila nezávislost této části. Od té doby Somaliland eh, je jediný kohezní eh, část eh, Somálska. Lidé, kteří žijí v této části Somálska, mají poměrně benigní vládu a také mají určitý symbol, určité symboly, jako je například vlajka a vlastní měna. Hovořím teď osobně a říkám, že je možná čas na to, aby eh, Africká unie a mezinárodní komunita začala uvažovat eh, o tom, že právě tato část Somálska se snaží eh, jít cestou ke svobodě. Mohla by se totiž tato část země stát zdrojem stability v tomto chaotickém regionu. Zcela určitě lidé z této oblasti mají právo na to se ptat, proč Eh, zde v Evropské unii nejsme ochotni uznat jejich práva, když jsme byli ochotni uznat nezávislost Kosova. Děkuji. Děkuji. My nyní uh, už všichni řečníci se ozvali a v rámci eh, takzvaného catch the eye, spontánní řečník, pan Mikulesku, prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má skutečně veškeré důvody k tomu, aby byla znepokojena, pokud jde o situaci v Somálsku, kde je skutečně vákuum, pokud jde o pravomoc. A není kromě stažení tří tisíc etiopských vojáků, mise Africké unie by také mohly být ohroženy v následujícím období. Nemohu říci, že mise námořní mise není úspěšná. Ano, je to samozřejmě úspěch, ale musím, je to jako když se snažíme léčit chorobu, aniž bychom věděli, jaká je její příčina. Je potřeba, aby mezinárodní instituce mohly působit v tom regionu tak, abychom skutečně hráli roli při stabilizaci tohoto regionu. Děkuji. Pan zádech. Pan Nazary. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má mnoho úkolů v tomto regionu. Nestabilita a nedostatečná vláda udělali z tohoto regionu zdroje obav, a to z mnoha důvodů. Znásobování pirátských aktů z, ze somálského území narušuje námořní obchod i pro Evropskou unii a konstatujeme, že tyto skupiny mají stále sofistikovanější nástroje, které používají a mohou útočit i na plavidla, která jsou čím dál vzdálenější od pobřeží. V Somálsku není ústřední vláda, která by dokázala kontrolovat své vlastní teritorium, ale pirátské akce a vlastně to piráctví, ať jsou jakékoliv podmínky, mus, je vlastně proti psanému a nepsanému zákonu všech zemí. Země Evr, světového společenství musí bojovat proti piráctví. To je to, co musíme udělat. Děkuji. Eh. Děkuji. Pane předsedo, pane premiére, máte slovo. Uh, Nejdříve bych rád reagoval na to, co jsem zde slyšel a potom to zkusím nějak uzavřít. Pan Ole Schmidt a Eva Svensonová se obraceli ve v otázce pana Davida Izáka. Ano, my se snažíme s tím něco dělat, snažíme se tyto novináře uvolnit. Paní Ana Maria Gomez se ptala na eh, paní paní Birtukán z opoziční aktivistku. Ano, rada si je vědoma kauzy Birtukans tam se jednalo o vzpouru v roce 2005, kdy byla zatčena společně s jinými opozičními aktivisty, než byla omilostněna v roce 2007. Paní Bertokanová byla znovu na konci roku zatčena a od té doby už Evropská unie přísně sleduje tuto kauzu a je odhodlána učinit patřičné kroky, jež budou nutné. A nyní bych rád tady pronesl pět krátkých závěrečných poznámek. Za prvé, opravdu velice si vážíme toho, že tam delegace cestovala do tohoto regionu, zejména pan eh, Hutchinson, pan Kačmarek, pan Lucho Amezaga. Nejdříve si myslím, že bych vás měl ujistit, že v rámci českého předsednictví bude kontinuita těchto aktivin. Určitě neopustíme a nezměníme definici evropské politiky vůči africkému rogu, budeme naopak pokračovat v tom, eh, co už naši předchůdci zde navodili co nejúspěšněji. Dále nějakým způsobem ovládnout piráctví a tady velice oceňujeme snahy francouzského předsednictví, která se zhostila těžkých úkolů a právě um, vyslala na místo první mořskou misi. Jak všichni vědí, Česká republika nepatří k námořním velmocím, ale e, proto právě si vážíme silné angažovanosti celé Unie. Za třetí, operace Ankalanta, tam už bylo, se, se podařilo zamezit několika pirátským útokům už v rámci prvního měsíce vyslání této mise už se stala funkční a už prokázala eh, důvodnost. Je to sice krátkodobý prostředek proti piráci, avšak eh, o nic méně nutný. Za třetí, abychom našli dlouhodobé řešení pro Somálsko, Rada plně podporuje džibutský proces, rovněž eh, proměnu federálního, federální vlády, znovu obnovení Somálska, neexistuje plán B. Etiopie začalo stahovat se jednotky ze Somálska, to je důležitý krok v implementaci džibutského procesu Sice existují obavy, že vnikne bezpečnostní vakuum, když Etiopie své jednotky stáhne, proto Evropská unie zásadním způsobem podporuje misi Africké unie v Somálsku, čili AMISO. Tam jsme už vyhradili na to období do prosince 20 milionů eur až do května roku 2009. Za čtvrté, bezprostřední kontakty. Doufáme, že politický dialog bude obnoven v rámci mezivládních jednotek na ministerské úrovni. Tam se už to prověřilo jako funkční rovněž v rámci Sudánu, kde jsme podepsali mírovou smlouvu v roce 2005. Proto i zde se může tato, tento vládní orgán stát partnerem, když budeme se snažit vyřešit a stabilizovat situaci v Somálsku. A poslední bod, větší angažovanost, tam bych vás rád informoval, že revize strategie vůči africkému rohu již se ujala komise právě komise se ji ujme v průběhu našeho předsednictví a tím si sám samozřejmě neprotiřečím, spíše chci posílit to, co už jsem se sdělil a děkuji vám za pozornost. Much, Děkuji, pane předsedo. Já rovněž bych pár poznámek zde um, předestřela sice krátká, ale velice zásadní debata. Velice s velkým zájmem jsem si prostě vyslechla, co jste řekl o Somálsku Já jsem velice ráda, že souhlasíme vzájemně s tím, jak tu situaci vidíme a rovněž, co je třeba udělat. Opravdu potřebujeme podporu celé mezinárodní komunity, včetně nové americké vlády a rovně jiných klíčových hráčů v islámském světě, abychom dosáhli uspokojivého politického řešení v, v Somálsku, abychom konečně konečně už dospěli ke konci té nevýslovně těžké situace, jež v, to, eh, v tomto regionu vládne. Proto musíme i politicky, ale i finančně podporovat džibutský proces. Já souhlasím s paní Anou Gomeš v tom, že země v africkém rohu mají opravdu problémy vážné, jednak týkající se lidských práv, jednak týkající se eh, spravedlivých, spravedlivého způsobu vládnutí. Ale nevím, jakým způsobem můžeme univerzálně soudit z hlediska eh, článku 9 eh, smlouvy z Kotonu. Musíme se věnovat lidským právům a A e, dále musíme rovněž nasadit správná měřítka pro, politické, e, politický dialog. Bezpečí potravinové. Tady je to opravdu jedna z priorit z hlediska e, rezolucí usnesení Evropského parlamentu a tady bych, pane předsedo, ráda podtrhla, že kromě toho, že máme takovou tu obálku toho EDF, máme i jiné fondy, takzvané potravinové prostředky a tam budou zvláštní prostředky od roku 2009 do roku roku 2011 100 milionů eur. Jsme si plně vědomi eh, situace, v níž se nachází švédský eh, novinář Isaac, který stále ještě je vězněn v Eritreji. Můj kolega eh, Lu Michel mluvil s prezidentem Izajášem o této kauze, když tam byl v červnu v roku 2008 a opravdu ty tiché diplomatické snahy se konají a pokračují a já vás mohu ujistit, že stále ještě chceme na tom dále pracovat, chceme zlepšit situaci v lidských právech v Eritreji. To je opravdu velice něco zásadního pro nás. Děkuji vám. Nyní zauzavírám debatu a nakonec bych chtěl všechny informovat, že jsem dostal společný návrh rezoluce, to je návrh všech šest, šesti politických skupin PPEDE, PSE, ALDE, Zelení, ale UEN, GUE a Sjednočená levice. Tedy hlasování se bude konat zítra v této věci. Děkuji vám a nyní pokračujeme a informuji vám, že v rámci denního pořádku tady máme konstatování Rady a komise eh, politika vůči Bělorusku Rady a komise jako obvykle. Nejdříve zde máme představitel rady, tedy pan premiér Vondra, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo,